jednacího řádu. Druhé oznámení je, že eh, předseda dostal z EPP a z SAD informaci o změnách ve výborech a delegacích. Tyto nominace budou eh, jmenovány v zápisu z dnešního zasedání. Pokud nejsou, eh, nebudou připomínky, pa, a, a, k zápisu